vydali prostředku stále ještě máme nebezpečí bank typu příliš velké na to, abychom si dovolili jejich bankrot a jak chtějí zajistit tedy finanční stabilitu v komisi do budoucna. Děkuji, paní Gil A nyní dávám slovo představiteli EKR, totiž Bertovi Lukamu. Máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, máme v eurozóně obrovský problém tím, že stále ještě máme eh, převeliký objem nesplácených úvěru 600 miliard eur a to ještě hovořím pouze o těch zřejmých, jiné se možná schovávají. Nyní se um, hovoří o řešení, ale to řešení nic nevyřeší. Takováto právní opatření, která se snaží o něco, zároveň ale nemají vůbec nic společného se samotným problémem. Přece k tomu, že máme nesplacené půjčky, které se nahromadily, v tom období krize, těch se to vůbec týkat nebude. Ten, to nařízení, které vstoupí v platnost, se bude týkat pouze těch budoucích eh, půjček, a to ani ne těch, které se stanou nesplacenými v roce 2019 u těch to okamžitě nenaběže, nenaběhne. Tam je naopak ještě lhůta tří let, než to začne platit. Tedy teprve v roce 2022 se začneme zabývat tím, že budeme mít nové řešení pro nesplacené úvěry, ale ty ještě neexistují. A ta hora těch nesplacených úvěrů, to obrovské množství, eh, těch se vůbec nedotýkáme. To je zcela jasný příklad toho, kdy si politici vzájemně blahopřejí k něčemu, co vlastně ten problém vůbec neřeší. To je stoprocentní selhání tohoto parlamentu. Eh, Děkuji panu Lukemu. A nyní dostává slovo za Alde, Tremoza i Balcel. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vítejte v našem parlamentu. Vážení kolegové, Nebylo jednoduché zahrnout naše návrhy a myšlenky do tohoto nařízení. Jako Vzhledem k tomu, že dva spoluspravodajové řídili celou tuto eh, práci velice rigorózně, my jsme ale zavázáni vůči těm lidem, kteří nejvíce trpí kvůli nevýkonným expozicím. Vždy jsme říkali, že nesplácené úvěry mají tu lidskou dimenzi. Vznikly kvůli nesprávné implementaci evropské legislativy. Na úvodu tohoto nařízení Unie uznává, že e, tu byly podstatné zprávy kvůli neřádné implementaci v některých členských e, státech i také směrnice ohledně spotřebitelských právech a dalších legislativních textů. Já bych ale chtěl upozornit, protože pokud nebudeme dohlížet na řádnou implementaci v členských státech, tak, budeme trpě, tak můžeme utrpět další velkou vlnou nesplácených úvěrů v některých členských státech a může to vést k další významné ekonomické finanční krizi. Řádná implementace tedy znamená znamená prevenci a také závazek v naše společné hodnoty a pravidla. Kolegové, parlament nesmí selhat ve schvalování jedné legislativy a ne druhé, protože bez směrnice toto nařízení ztratí smysl a úvěrové instituce potřebují e, incentivy. Musí vyřešit situaci s nevýkonnými expozicemi a parlament musí vyslat silné, silný signál toto je součást celého eh, bankovního balíčku a odpovědnost leží na nás. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Tremosa i Balcelsovi. A nyní má slovo Ernest Urtasun na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Naše skupina sdílí tu potřebu zredukovat množství nevýkonných expozic, nejen proto, že to brzdí úvěry, úvěry fungují na základě poptávky, jakožto ekonomická činnost, ale hlavně jsou zdrojem podstatné finanční nestability, takže to je cíl, který sdílíme. Nicméně myslíme si, že jsou tu dvě zásadní kritéria. Za prvé, vyžadovat více zodpovědnosti od finančních ústavů. To je velký požadavek při udělování úvěru. A pak také informovaného spotřebitele, takový spotřebitelé pak, kteří nemohou čelit eh, nebo hradit své eh, hypotéky, tak vlastně jejich situace pak předpokládá velké sociální náklady. Eh, takové jsou tedy naše cíle, které bychom chtěli vnést do debaty. My ale nejsme spokojeni s tímto nařízením, proto se zdržíme hlasování a to z konkrétních následujících důvodů. Za prvé, ta ustanovení, která se tu tvoří pro budoucí nevýkonné expozice, jsou příliš dlouhé komise navrhuje, aby se musel v průběhu osmi let takovýto úvěr zvládnout do osmi let na 100%, někdo navrhuje 9 let, nám se zdá, že tato lhuta by měla být kratší, měli bychom být náročnější. Pak se tu navrhuje také, že tato normativa vstoupí v platnost až tři roky po tomto schválení. Dále my víme, že se to dotkne také některých předchozích úvěrů, o po které byly zahrnuty před 1. březnem loňského roku, ale my si myslíme, že by to mělo pokrývat i ty předchozí nesplácené úvěry. Tedy pro nás je důležité to doplnění i směrnici, Uvidíme, jaká bude dynamika jednání. Pokud to bude tak, jak to bylo dosud, tedy dohoda mezi velkými koalicemi, tak to by nás nepotěšilo. Uvidíme, jak proběhne toto jednání s, e, ohledně směrnice. Doufám, že budete počítat se spoluprací menších skupin. Děkuji panu kolegovi Urtasunovi a nyní za GUE NGL pan McCarthy. Máte minutu a půl. Žádný z těch argumentů, který fandí komise a jejímu balíčku pro nevykonné úvory, neobstojí. Říká se zde o finanční kontrole. Ale jakým způsobem chcete zamezit přesunu těch nesplacených úvorů do šedé zóny? Veškeré zkušenosti ukazují, že jde spíš o nedostatek poptávky než nespolehlivé úvěry. Jde o to, že sílu ochrany spotřebitele chceme sice dosáhnout, ale zároveň se zde jedná o masové výprodeji hypoték. To se právě děje v Irsku a vede to k obrovské krizi na nemovitostním trhu. A oni dokonce i citují irský příklad, jak na to nejít a přitom experti v té zprávě se snaží to vylíčit jako zářný příklad, který, kde tato legislativa to vyřeší. E, zde na to nesmí doplacet evropští občané. My tento balíček nepodpoříme, protože to vůbec neřeší ten problém, spíše to přesune ten problém do šedé zóny a doplácí na to tvrdě pracující rodiny a občané. Děkuji panu McCarthymu a nyní za EFDD Markovali. No, děkuji paní předsedkyně. Já osobně i moje frakce, my si děláme velké starosti eh, s těmito opatřeními eh, tohoto balíčku ohledně těchto expozic, protože nebyla provedena studie dopadu. Takže vlastně na tom eh, trhu cených papírů bude něco, co bude mít dopad na občany, na spotřebitele, na podniky a je třeba to přece předem prověřit, protože po, eh, dávat pobídky, aby rychle se to odprodalo kvůli sanaci bank, no tak to eh, podle mě eh, obsahuje určité spekulativní prvky a to vlastně i Evropské centrální bance radí tedy různé zainteresované firmy, hm, které mají fondy a podobně, takže takže zde je třeba, aby měli občané záruky, že se to nedostane do rukou spekulantů. Zde je třeba zredukovat rizika a je třeba tedy snížit rizika třeba u derivátů. A mm, zde eh, je třeba, aby zde existoval mechanismus sdílení rizik, eh, včetně, eh, a poté čekáme, že bude mm, přijata, přijat návrh o zárukách. Děkuji vám. za ENFF. Pan Zajstra. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva týkající se nevýkonných expozic je napojená na kapitálovou unii, kde budou rizika rozdělena. Ehm, Rada pro audit z Nizozemska ve své zprávě stanovuje, že tato otázka rizik vytvoří nestabilitu tento, tato instituce došla k závěru, že je třeba mít balíček opatření, prostřednictvím kterých bychom mohli vyřešit problém výkonnosti či nevýkonnosti. A toto by mohlo být převzato eh, i ze strany institucí. Tento institut, který jsem zmínil, je známý v Nizozemsku a jsem si jistý,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 Is there a problem with interpretation? Je nějaký problém s tlumočením? Uh, kein Deutsch, oder? Okay. Němčina nebyla. Um, what can we do? Yeah. Okay. I think we've solved the problem. Problém je snad vyřešen, doufám tedy. Pokračujte, prosím. So, colleague, Můžete pokračovat. Yeah, okay. Right. Okay. Um, seuraava puhuja on edustaja Kostas Mavrides. Další řečník je Kostas Mavrides. Ευχαριστώ πολύ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ένα ευρωπαϊκό. Děkuji, paní předsedkyně. Nevykoné expozice a nesplacené úvěry, to je evropský problém. A my tu konáme další kroku předu. Snažíme se dospět k opravdové redukci celkového objemu nesplácených úvěrů, aniž bychom způsobili další banky reálné ekonomice. Prozatím toto je v pořádku, ale mám ještě tři připomínky. Za prvé, ochrana dlužníků to znamená, že banky nebo že situace je velice složitá podle evropské legislativy ohledně neférových eh, smluvních podmínek. Myslím, že komise by se na toto téma měla řádně podívat a analyzovat, zda byla směrnice řádně implementována. Například na Kypru tato konkrétní směrnice nebyla efektivně implementována a v jiných členských státech stejně tak a to způsobuje problémy. Pak druhé téma, sdílení rizik. Tady bych chtěl zopakovat, co již někteří kolegové řekli. Byly tu i ideologické důvody a specifické zájmy v některých členských státech, což vedlo k nemožnosti dokončit bankovní unii, zejména s tím třetím pilířem, což je věc, kterou opravdu potřebujeme. A, a evropské schéma a bankovních záruk tady Eh, bez toho nemůžeme mít žádnou eh, konkurenci mezi jednotlivými bankami. A v neposlední řadě eh, má, dospěli jsme k závěru v Řecku od auditorů. O, oni hovoří o kolapsu družstevních bank. Problém byl právě tento nevýkonné, nesplácené úvěry. Nicméně oni dospěli k závěru takovému, že se tam poukazovalo na evropské instituce, protože protože došlo k porušení principů. Děkuji vám a nyní pan Stanislav Ožok. Máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Finanční instituce v EU už eh, počinili určité pokroky a jejich úvěrová portfolia jsou kvalitnější a i nevýkonné úvěry se snížily. Ale abychom do budoucna byli schopni tuto situaci ještě vylepšit, musíme přistoupit k dalším opatřením a proto je polská delegace velice spokojena s tímto návrhem zákona a podpoří jej. Já však chci ještě upozornit na dvě záležitosti. Za prvé, takovýto univerzální přístup, který nebere v potaz právní rozdíly v jednotlivých členských státech ani rozdíly eh, mezi eh, eh, rozhodováním legislativních orgánů. Za druhé je třeba rovněž vyhodnotit i vliv na to, jak špatné rozhodnutí bank mají vliv například na domácnosti a na případně růst či pokles hrubého domácího důchodu členských států. Děkuji vám. A nyní Dimitros Papadimoulis máte slovo. Falos prepi na miosume. Děkuji. Samozřejmě máme obrovský objem eh, nevýkonných expozic a eh, musíme zároveň ale eh, především chránit spotřebitele před těmi spekulanty, a já si nemyslím, že to návrh komise činí. Ani ten společný kompromis mezi EPP a SAD zde v parlamentu. Všichni chtějí mít zdravý bankovní systém a proto musíme zajistit, že neregulovaný bankovní sektor a mm, ty e, tedy obskurní banky, že zavedou principy zodpovědnosti a transparentnosti. To by tam mělo být především. Kromě toho jsme proti tomu, že by se aplikovala nějaká salámová taktika, protože máme EDIS, návrh EDIS. Již šest let na stole, nic se nestalo. A sdílení rizik eh, také nezaznamenalo žádný pokrok. Komise předkládá různé návrhy, Evropská centrální banka to podporuje a vlastně i Evropský parlament, takže salámová taktika není ta správná cesta a musíme dělat věci jinak, protože je již eh, příliš pozdě, takže si nemůžeme dovolit to propásnout. Děkuji. A nyní pan Zarianopoulos. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού χάρισε 20 εκατομμύρια vláda Syrizy akceptovala eh, eh, vlastně eh, tyto expozice a i dávala některé daňové úlovy podnikům, ale to nepomůže lidem, kteří si uzavřeli půjčky s těmito bankami v na tom profitují pouze banky a banky mohou rozhodovat o všem. Po, e, většina lidí není schopná platit, eh, splácet. A co s nimi bude? Těch, bude čím dál více těchto dluhů a Syriza s tím nedělá nic a nesnaží se zlepšovat jejich situaci. Pokaždé Mm, jde o velký kapitál, o stejné lidi a mm, o stejná opatření. To je reakční zpátečnická politika. Je třeba chránit klienty bank, ty, kteří si půjčují, a ne banky. Je třeba e, zmobilizovat všechny pracující, aby se proti tomu postavili. Děkuji panu Zarianopoulosovi a jako další pan Frunzulika. Thank you very, very much. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, pane komisaři, vytvoření komplexní strategie, která vyřeší záležitost nevýkonných expozic, je zásadním cílem pro Unii v rámci svého pokusy pokusu učinit finanční systém ještě odolnější tím, že vyřešíme tyto nevýkonné expozice. To by mělo být hlavní zodpovědnost jednotlivých bank a členských států, ale je tu celá celoevropská dimenze vzhledem k tomu velkému objemu vyplývajícímu z nevýkonných celkových expozic a snažíme se tedy zabránit tomuto opakování do budoucnosti, aby to postihlo bankovní sektor. Myslím si, že integrovaný finanční systém posílí odolnost Evropské měnové unie aby mohli lépe řešit takovýmto šokům a také se vyřeší více eh, veřejné sdílení rizik a také se zajistí dostatečné pokrytí ztrát ze strany bank tím, že se zaktualizuje stávající eh, legislativa týkající se povinností bank. Ja, nyt edustaja Ralf Paket. Děkuji kolegovi Frunzulíkovi a nyní Ralf Paket. Děkuji. Ehm, ta eh, gigantická část 714 miliard eur vyplývající z nevýkonných expozic, to eh, je opravdu obrovské. Má to své velké dopady eh, v celé Evropě. Například v Itálii tyto nesplácené úvěry vedly k tomu, že, evropská, že italská vláda musela podpořit některé konkrétní bankovní instituce. Myslím si ale, že postupy by měly být rigoróznější. Jsou tu požadavky na více evropských fondů, na posílení rozpočtu, na záruky vkladu a podobně. Nicméně já si myslím, že každý by si měl v první řadě zamest před vlastním dvorem a myslím si, že touto zprávou se dostáváme do pozitivnější situace než v minulosti. Eh, Děkuji vám. A pan Liberacký na minutu nyní. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři Dombrovsky Ano, opravdu. My tady zvažujeme problém, který se může ukázat jako bolestivá záležitost jak pro banky, tak pro věřitele. To, že tady mluvíme o takovém tom spoždění, že tedy už to nemá cenu, s tím nesouhlasím já chápu, že k tomu přistupujeme z pohledu zodpovědnosti. Vyhodnocení bank, vyhodnocení úrovně, eh, úrovně rizika a pak máme ty, eh, kteří si ten úvěr vezmou. A i ten má právo mít určité riziko, ať už se jedná o spotřebitelský úvěr či jiný druh úvěru, například hypotéku, eh, tak tam se tomu riziku úplně nevyhneme. Samozřejmě, že jde vždy otázka, kolik těch úvěrů poskytovat a zda je obnovovat. Nyní zásadní otázka zní, jak velké rezervní krytí, jaké budou dopady, musíme chránit i banky, ale zároveň investoři rovněž ještě musí mít možnost investovat a půjčovat si. Děkuji panu kolegovi Liberackému a další pan Notis Marias. Nevýkonné úvěry, co to vlastně znamená pro Řecko? Řecku lidé přicházejí o své eh, bydlení z důvodu eh, finančně zákeřných eh, finančních institucí. Řecko se ocitlo na nesprávné straně. My říkáme těm úvěrům červené úvěry těm nespláceným. Máme tedy supy, kteří krouží nad Řeckem a kteří si ty úvěry přehazují mezi sebou. A nyní vláda v rukou Syrizy nás dostatečně nechrání. I přesto, že někdy se jedná o jedinou střechu nad hlavou, kterou ten řek vůbec má. E, pokud se to bude řešit takto, tak se prostě budou ty nesplacené úvěry prodávat, kupovat a doplatí na to ten občan, jehož dům půjde do aukce, protože ta hypotéka byla uznána za nedplacenou a přece tady je mnoho jiných způsobů, jak by se na to mohlo jít. Děkuji a nyní mám zde přihlášené řečníky v rámci Catch the Eye jsou dva, dostanou slovo oba dva a jako první pan Bogdan Zdrojevský. Já bych rád upozornil na skutečnost, že těch 600, případně 700 miliard nesplacených úvěrů, to je vážný problém. Avšak není to až tak bolestivý problém, jelikož se nacházíme v období hospodářského růstu tedy ve srovnání e, s rozsahem problémů v období krize. Já na to upozorňuji, protože v této debatě se určité věci nedefinovaly, totiž nehovořilo se dostatečně o zdroji těch problémů. Zda jsou to právní mezery, zda systémové chyby, zda chyby, které páchají banky. Co je zdrojem těchto krizí a nesplacených úvěrů? Do jaké míry někdo vědomně špatně půjčoval, či půjčoval si. Já o tom hovořím v kontextu debaty o terorismu. Tam jsme přece hovořili o neslaďování DPH, o nezodpovědnosti toho či onoho a nyní je dobré to zvládnout do konce tohoto volebního období, ale co si ještě musíme nechat vypracovat je mm, analýza zdrojů problému a rozsahu těch problémů. Kýtos, Erustia Zdrojevský. Děkuji vám. A jako poslední řečník ze sálu má slovo pan Epitideos na minutu. Děkuji, pane Paní předsedkyně, děkuji. Banky jsou důležitou součástí ekonomik členských států, a což je tedy velice správné, aby mm, přispívali do reálné ekonomiky, tedy do zaměstnanosti. Takže tady nemluvíme o tom, že bychom je měli zrušit, ale jde o těch, kteří nejsou schopni splácet své dluhy kvůli krizi. Jde o spoustu lidí. A ve většině zemí eh, to dosáhlo tragických rozměrů, jako v Řecku. Kvůli ekonomické katastrofě a kvůli eh, programu Trojky kdy úvěry jsou nedobytné a lidé nejsou schopni tady splácet a přichází o své domovy. My zde vidíme, že lidé eh, i páchají sebevraždy, protože přijdou o, své dom, o svůj domov. A já si myslím, že musíme přece chránit tyto lidi, eh, protože přijdou o své hlavní bydlení. Děkuji. Děkuji vám. A nyní se opět obracím na pana komisaře. Pane Dombrovský, si máte slovo. Uh, Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení zpravodajové, já bych v první řadě chtěl poblahopřát za vaši práci, za vaši angažování a podporu v průběhu jednání ohledně tohoto tématu. Já bych chtěl zdůraznit, že tato legislativní iniciativa dokazuje, že Unie je sjednocena při eh, činění rozhodujících kroků, jako je posilování bankovního systému, učinění jej stabilnějším, aby byl odolnější vůči budoucím šokům a aby měl schopnosti podporovat reálnou ekonomiku. To je velice zásadní položka pro budoucí prosperitu prosperitu a proto, abychom měli opravdu odolnou, eh, odolné banky a ekonomický systém. Já sitten vielä Děkuji panu komisaři a nyní naši zpravodajové. Paní Delange, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, sdělit dvě věci. Někteří kolegové vyjadřili určité připomínky ohledně toho eh, záruční, eh, ohledně toho režimu záruk vkladů. V průběhu krize si banky vlastně pro svou záchranu napomohly prostředky vkladatelů v průběhu krize jsme pak řekli, to už se nikdy nesmí zopakovat. To, aby se banka zachránila, tak to nebude prostřednictvím prostředku eh, svých eh, klientů. Měl by se najít jiný způsob. Už jsme v praxi zaznamenali, že když některá země má zachraňovat banku, tak se k tomu vlastně přistupuje zase stejným. Jsou to daňoví poplatníci, kteří toto hradí. Jsou tu různé postupy v různých členských státech v rámci toho, jak se využívají veřejné finance pro zachraňování bank. To znamená, že členské státy příliš nenatchne vytvoření nějakého fondu pro zachraňování evropských bank. Ale to neznamená, že nemůžeme dělat vůbec nic. Existuje tento systém, této ochrany vkladu prostřednictví požadavku na likviditu bank. Tady můžeme tímto začít, ale některé skupiny si přejí již nyní mít tyto záruky a přistoupit k vytvoření Evropského fondu. Pak jsou tu jiné možnosti. Třeba záchrany italských bank pak vedou k tomu, že jiné země nejsou příliš spokojeny s touto myšlenkou. A není tu tedy taková vůle ze strany členských států Eh, takto se vypořádávat s riziky. A pak za druhé, chtěla bych zareagovat na to, co řekl kolega z Distra, kolega a pany že Myslím si, že vy jste tu vyjádřil takový zvláštní názor. Mm, vy vašimi kolegy jsou také někteří kolegové za Itálii. Přejete si tady ještě méně ambicioznější postupy, ale vždyť už tady 20 eh, let jednáme s takovými to kolegy, i s italskými kolegy. Já jsem obdržela stovky e-mailů právě s přispěním ale přispění za PVV pana Zilstry bylo nulové, takže prostě vám řeknu, vykonávejte dobře vaši práci nebo se zapojte aktivně do debaty, ale pak si tedy nestěžujte a zavřete ústa. Eh, kiitokset kollega De Lange. Ja sitten toinen esitteli. Děkuji paní kolegyni De Lange a nyní si vyslechneme pana Gualtieri. Máte rovněž dvě minuty. Prezident. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že tato rozprava ukázala, že ve skutečnosti my jsme odsouhlasili vyvážený text. My jsme si vyslechli tady nějakou propagandu z jedné z druhé strany, eh, která jedna říká, že to je příliš tvrdé, kolega Vali eh, v podstatě by měl se chovat seriózně, protože všichni dobře vědí, že to je návrh, eh, který vylepšil návrh komise a vyvážil i eh, tu, mm, to, co se týká centrální banky, takže nás nemůže obvinovat, že jsme přijali něco, co je tvrdé, propagandistické. Zároveň souhlasím s kolegyní Delange. Mm, my jsme v podstatě eh, v, okamžiku vyjednávání jsme nic od těchto kolegů neslyšeli a um, že by to mělo být tvrdší a teď zase ti to říkají, že by to mělo být měkčí. A je to téma, které je velice zapeklité, citlivé a nám se podařilo k tomu přistoupit dobře a rychle. A to je pozitivní případ, který ukazuje, jaká je schopnost tohoto parlamentu produkovat legislativu a zároveň i uh, umět, že když něco nefunguje dobře, když existují určité trendy někde, eh, co by eh, mohlo vést k, k řešením, která by mohla být negativní eh, pro reálnou ekonomiku, tak náš parlament to umí korigovat a Eh, redukovat eh, rizika, jako toto riziko z nevýkonných expozic, což znamená zachovat eh, finanční stabilitu v zájmu občanů, v zájmu dlužníků, malých středních podniků a umíme produkovat regulaci, která určitě bude mít dopad velice pozitivní, bude znamenat větší obezřetnost, to znamená, bude demotivovat od určitých praktik které vedly právě k, te, k těm špatným dluhům a zároveň bude to schopno i mírnit negativní dopady na reálnou ekonomiku. Takže já chci poděkovat kolegyně Delange i komisi a všem kolegům, kteří podpořili naši práci, včetně rady, která také eh, rekordním čase zvládla s námi trialog, možná rekordní v celé historii, takže nám se podařilo rychle tuto normu eh, eh, zveřejnit v úředním věstníku. Děkuji. Kiitos eh, edustaja Gualtieri. Ja nyt sitten voimme todeta... Děkuji panu Gualtierimu. Rozprava tímto k tomuto tématu je ukončena, hlasovat se bude zítra. Tím se dostáváme k dalšímu tématu na pořadu jednání. A to je průběžná zpráva eh, kolegů Maňky a Pereiry eh, o návrhu o zřízení Evropského měnového fondu, nejdříve eh, kolega Pereira. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, Reforma Evropského mechanismu stability je jedním z nejdůležitějších pilířů celého reformního procesu Evropské měnové ekonomické unie. Je to nezbytný proces pro to, abychom mohli čelit obrovským nedostatkům v architektuře eura, na které poukázala tak dramaticky finanční krize. Touto zprávou Evropský parlament velice patřičně přispívá k celému tomuto procesu. Já chci tímto poděkovat spolu s pravodají panu Vladimíru Maňkovi za výtečnou spolupráci, která mezi námi probíhala v posledních měsících naší spolupráce. Také děkuji stínovým zpravodajům z jednotlivých politických skupin za jejich ducha spolupráce, díky kterému se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku. Touto zprávou obhajuji strategii o dvou částech. Co se týče středního a dlouhodobého rámce, tady Unie obhajuje svoji vize ve které obhajuje plnou integraci evropského mechanismu do evropského práva. Toto by měla být opravdová instituce Evropské unie s zprávou, která by byla podrobena metodě společenství a také kontrole Evropského parlamentu. Nebude to ale okamžitě možné a proto v krátkodobém hledisku obhajujeme, aby se pokročilo k reformě Evropského mechanismu stability a to prostřednictvím revize mezivládní smlouvy, která jej vytvořila. Oproti komisi jsme si nemysleli, že je vhodné měnit název tohoto subjektu na Evropský měnový fond, protože to by mohlo být mylné, co se týče pravomoci ve směřování měnové měnové politiky, protože toto řídí Evropská centrální banka, ale jsou tu důležité věci, které bychom mohli dělat. Za prvé posíli demokratickou kontrolu tohoto mechanismu ze strany Evropského parlamentu. Proto navrhujeme protokol spolupráce mezi oběma institucemi, aby se posílil dialog aby se posílil parlamentní dohled a navrhujeme ještě víc, aby ředitel Evropského mechanismu stability byl volen zde v Evropském parlamentu. Za druhé, eh, jsme pro posílení role tohoto mechanismu v podpoře finanční stability, v reakci na ekonomické a finanční šoky a také díky revizi eh, jeho činnosti a pravomoci, aniž by to bylo na úkor makroekonomického dohledu, protože toto připadá Evropské komisi a mělo by to tak být i nadále. A v neposlední řadě mělo by se zajistit větší autonomii eh, Mezinárodního měnového fondu a pak zajistit také pravomoci takového rázu, aby byl operativní ten nástroj pro řešení sporu, aby se dokončila bankovní unie. Všichni víme, že reforma eura zachází ještě dále, než jsou tyto kroky. Vyžaduje si rozpočtovou kapacitu, vyžaduje si spoustu dalších věcí, nicméně toto je také další krok a doufáme, že také rada nasl- bude naslouchat těmto návrhům a myšlenkám Evropského parlamentu, abychom mohli pokročit správným směrem. Děkuji. Eh, eh, Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní dávám slovo druhému zpravodaji, panu Vladimíru Maňkovi. Máte slovo. Vážená paní předsednička, vážený... Vážená paní předsedkyně, vážený pane místo předseda Evropské komise, kolegyně, kolegové. Lidé si pamatují finanční pomoc Řecku. To byla země, kterou finanční krize postihla nejsilněji. Tehdy státy eurozóny vytvořily Evropský nástroj finanční stability. Z tohoto dočasného mechanismu se stal nakonec Evropský mechanismus stability stability, kterému my říkáme eurohráz. A takovýto mechanismus měl pomáhat všem státům ve finanční krizi. Irsku, Španělsku, Portugalsku, Řecku a i Kypru. To jsou všechno státy, které přišly o přístup na finanční trhy. Náhradou se museli zavázat k provedení strukturálních reform. Opatření vedla k ozdravení jejich hospodářství a zároveň zabránili obrovským škodám, které by postihly nikoli pouze eurozónu, ale i celou Evropskou unii unii. Podívejme se na tyto země nyní. Díky um, dobrým pokrokům je Irsko jednou z nejrychleji rostoucích zemí EU a Španělsko překonává reform, rekordy ve vývozu. Portugalsko se nyní rovněž slibně vyvíjí. Ani Řeci už nepotřebují záchranný program. I oni nyní mají přístup opět na finanční trhy. V posledních letech Řecko Eh, dokáže vytvářet stovky tisíc nových pracovních míst a hospodářský růst. Před několika dny ratingová agentura Moody's zvýšila rating Řecka o dva stupně na B1. Agentura tedy míní, že reformy už jsou dobře ukotvené a že zde je velká pravděpodobnost dalšího pokroku a riziko, že se situace vrátí k předchozímu stavu je malé. No a přitom právě z důvodu pomoci Řecku v roce 2011 a 2012 na Slovensku padla vláda, ale ukázalo se, že právě díky naší evropské spolupráci je nyní euro odolnější vůči krizím. A to bezprecedentně. I podpora eurozóny je nejvyšší od zavedení eura. Od samotného začátku zavádění tohoto mechanismu stability jsme zjistili, že mezinárodní charakter mm, jej oslabuje z pohledu rychlosti reakce. A proto zabudování do rámce Evropské unie tento mechanismus posílí z pohledu efektivnosti. A takováto zabudování tohoto mechanismu bychom měli chápat jako součást budování společné hospodářské měnové unie a aby tam zároveň byla zohledněna úloha národních parlamentů. Kdykoliv hovoříme o zdrojích, finančních zdrojích Evropské unie, tak zároveň by ale Evropský parlament měl pravomoc udělovat absolutorium. A v takovémto případě by Evropský účetní dvůr rovněž měl sehrávat svou úlohu při udělování absolutoria. Finanční zdroje, nástroje reformy Evropského mechanismu stability by měly mít možnost poskytnout členským státům preventivní finanční pomoc, tedy předtím, než opravdu se dostanou do potíží a už nebudou mít přístup k finančním prostředkům na finančních trzích. A Takováto pomoc může být doplněna další pomocí, například na stabilizaci investic a rovněž na stabilizaci konvergence v eurozóně. Tento mechanismus stability by se neměl omezit pouze na země eurozóny. Měl by být přístupný všem členským státům EU. Vážení kolegyně a kolegové, doufám, že právě tento nový krok bude mít za následek posílení nikoli pouze eurozóny, ale celé EU. Děkuji vám. A nyní se obracíme na místo předsedu komise pana Dombrovskis. Madam Chair. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Evropský parlament eh, eh, neustále hraje významnou roli v této diskuzi o prohloubení Evropské hospodářské měnové unie a i podporuje naši iniciativu posílit architekturu této unie. Dnešní rozprava o průběžné zprávě, <clears throat> která se týká zřízení Evropského měnového fondu, je dalším krokem. Za komisi Nejprve chci poděkovat výborům a především zpravodajům, panu Silvo Pereirovi a panu Maňkovi a Stínovým. Děkuji za práci na této agendě. Také chci využít této příležitosti a poděkovat vám všem, se kterými komise se spolupracovala v posledních letech právě na této unii, měnové hospodářské unii. Vítáme tuto zprávu a souhlasíme s hlavním vyzněním zprávy a především podporujeme parlament v apelu na integraci Evropského stabilizačního mechanismu do rámce EU. Jak víte, <clears throat> to byl cíl našeho návrhu od samého počátku, od podzima 2012, tak ESM tento mechanismus ukázal, že je schopen pomáhat finanční stabilitě v eurozóně. Jeho integrace do eh, našeho, práv, našeho právního řádu bude znamenat jeho institucionální ukotvení, ale také se i zvýší zodpovědnost eh, parlamentům a bude transparentnější fungování. To je to, co vy chcete ve vaší zprávě rovněž. Další důležitý bod, který zdůrazňuje se kterým souhlasíme, je, že členské státy musí respektovat společná pravidla ekonomického řízení, tak abychom zajistili to, že se nedojde k duplikaci kompetencí mezi institucemi EU a zajistíme, že vše, každé uspořádání bude v souladu s evropským právem. Také vítám váš apel na to, že bychom měli dříve zavést ten backstop do roku 2020 a dále název. My jsme navrhli Evropský mírový fond Mm, to byla terminologie, která vyplynula z diskuzí, ale vzali jsme eh, do úvahy námitky ECB a dalších, takže to přehodnotíme a možná tomu necháme stávající název Evropský stabilizační mechanismus. Dále je třeba pracovat na dalších eh, návrzích, například revize smlouvy ESM, eh, se týká mezivládního rámce. Revize této smlouvy probíhá a mm, mm, zde mm, to by mělo přispět k posílení Evropské hospodářské měnové unie, nejenom tedy e, pokud jde o tohoto fondu, ale jde o i posílení e, obezřetnostního nástroje a mm, zabránit duplikacím. ESM a Evropská komise se tedy dohodly, Eurosummit to podpořil. Naším cílem je, aby ta nová smlouva zahrnula závazek integrovat ESM do evropského rámce a to, co nejdřív to půjde. Děkuji. Kýtokset komisari Dombrovskis. Děkuji, pane komisaři. Nyní dostanou slovo představitele výboru, kteří eh, přišli se svými stanovisko. Pana Ivana zde nevidím, tedy není tady nikdo z výboru KONT a tedy dostává slovo představitelka výboru AVKO, autorka stanoviska tohoto výboru, paní Danuta Hübner. Máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla dnes důležitá témata, a to z hlediska výboru pro ústavní záležitosti. Jsou to dvě věci. Za prvé, zahrnutí následníka tohoto SSM do Evropského legislativního rámce, to je zásadní krok v návrhu. Evropský parlament opakovaně apeloval na tato mezivládní ustanovení, aby eh, se vzešlo z finanční krize a tento návrh je příležitostí pro takovýto postup. Členské státy nyní pracují na, základ, na pozměňujících návrzích na obměnu smlouvy o mechanismu, mělo by k tomu dojít co nejdříve. A pak také otázka zodpovědnosti. Převedení z Evropského parlamentu na národní parlamenty to bude zásadní. Měli bychom mít mechanismu eh, zodpovědnosti a také eh, pravidla pro volené orgány, protože to je naprosto zásadní a bude eh, nutné posílit také vysokou úroveň transparentnosti, aby celý tento mechanismus byl úspěšný. Děkuji. Děkuji vám. A další vystoupí představitele politické skupiny. Za EPP pan Van Kandeláre, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Finanční krize nám všem naléhavě připomněla, že zatím měnová unie ještě je daleko a nezmocní se ze dne na den. Národní kontrolní orgány doslova byly nepřipravené, dřímaly a toto náhlé probuzení je překvapilo a tedy ESM to byl takový prostředek, se kterým jsme přišli, aby se to řešilo ze dne na den. Zároveň ale nám to musí uvědomit, že práva a povinnosti musí být v rovnováze a i nová podoba tohoto mechanismu musí být přístupná všem zemím a to už od samého začátku. Musí být eh, tato pomoc přístupná jak ex ante, tak i ex post, ale zároveň musíme mít dostatečnou odolnost, abychom tu pomoc v praxi měli vždy k dispozici. Já jsem velice vděčný panu komisaři Semu, eh, který opravdu pracuje plnou parou a snaží se, aby eurozóna neutrpěla. Zároveň ale zdůrazňuji, Jde i o tu stránku těch závazků, ať už bankovní unie nebo společný trh. To jsou nezbytné další kroky, pokud chceme být odolní vůči dalším krizím. Děkuji panu Vantenkendeláre a jako další paní Beres za socialisty a demokraty. Už tak já ty Holanděny potom vezmu. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme rádi, že Evropský parlament má možnost říci, jak vnímá vývoj evropského mechanismu stability s touto průběžnou zprávou. Samozřejmě, že tato diskuze je naprosto zablokovaná v radě a vytvoření evropského mechanismu stability byl úspěch v době, kdy některé členské státy potřebovaly pomoc a už neměly přístupy na trhy. A tento úspěch musíme dnes využít proto, abychom zahájili novou etapu a my dobře víme, že tato etapa také souvisí s novým prostředí. Je to otázka sdílení rizik a redukce rizik. Tam jsme dosáhli velice důležitých pokroků, ať už se jedná o balíček IDPN a také balíček eh, další. Z tohoto důvodu si naše skupina myslí, že vývoj tohoto mechanismu stability to nevedlo k vytvoření měnového fondu. My jsme si to přáli, abychom měli ten Evropský stabilizační fond. Já doufám, že se dohodneme, eh, ale zásadní je, aby tento mechanismus skutečně byl schopen vůbec nás dovést do budoucna. A do budoucna si přejeme, aby byl plně využíván, proto abychom zajistili funkci stabilizační v EU, a to především v eurozóně. A definitivně potřebujeme tuto stabilitu přece, abychom mohli garantovat, abychom měli ty záruky, které potřebujeme, ten slavný backstop v bankovnictví. Chápeme, že určitý vývoj ještě probíhá teď v radě, ale z tohoto pohledu já se obávám, že že tedy to, že teď sice má vzniknout tento mechanismus stability, tak aby to nahoru neskončilo teď, když Evropský parlament v krizi akceptoval, že se vytváří mezivládní charakter mechanismu, tak to bylo, protože to bylo naléhavé, muselo se to řešit naléhavě a abychom napravili situaci. Ale dnes Rada nechce vůbec slyšet o návrhu který předložila komise, který je užitečný, a tak, abychom směřovali k integraci tohoto mechanismu do e, smluv. To je to, co Evropský parlament pořád chce. A požadoval to v podstatě jako jediná, jako dobrou cestu do budoucnosti. Sitten ECR-ryhmän nimissä. Děkuji Beres eh, za EKR. Paket, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Touto zprávou si přejeme dosáhnout, aby tento mechanismus podpořil členské státy, aby byl zaštítěn v legislativě Evropské unie a poskytuje finanční pomoc jakožto hlavní záměr, ale já s tímto nesouhlasím. Já myslím si, že toto eh, není správné zaměření pro ty bailouty, pro ty záchrany bank, protože to bude vždycky takový damoklův meč, který bude vysednat eurozónou tento záchranný fond bude příliš drahý pro daňové poplatníky a členské státy nebudou schopny toto řídit zodpovědně. Logičtější by bylo vytvořit si nějaký národní systém, nechat to na členských státech a zodpovědní, co se kontroly týče, by měly být národní parlamentu. My bychom se tady neměli eh, soustředovat na nové záchranné fondy, ale spíše na prevenci krizi. A jak to uděláme? Prostřednictví rozpočtových pravidel, která budou mnohem rigoroznější. A taková země, která nebude schopna platit své dluhy, tak se bude muset najít nějaké financování, protože nizozemští poplatníci už nechtějí platit eh, za problémy způsobené jinými. Chtěli bychom tu mít nějakou doložku o nezachraňování, aby se nám tu neobjevovaly zase další divoké záchrané plány, jako ty, které se tu nyní objevují. Děkuji poslanci Paketovi a nyní pan Artui. Ahoj Paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové, já bych chtěl uvítat vynikající práci nás dvou spoluspravodajů. A jsem rád, že tento mechanismus finanční stability Eh, se dostane do komunitárního rámce. Je pravda, že když jsme vytvořili jednotnou měnu, tak jsme si vůbec nepředstavovali, jaká bude ta možná krizová situace, do které eurozóna se dostane. A dostala tedy, když došlo k, ke krizi eh, státních dluhů a Řecka potažmo. Takže proto jsme museli vytvořit nějaký nástroj, abychom to předlužení některých zemí tedy dali do nějakého společného půlu. A dnes se tento mechanismus dostává do interinstitucionálního rámce a děkuji zpravodajům, že zdůrazňovali nutnost úzkého vztahu mezi, s národními parlamenty, protože tady jde o to, aby ten sociální kapitál Evropského stabilizačního mechanismu a když jde o mm, e, udělování finančních garancí, záruk, tak aby to tam byly národní parlamenty, které e, e, budou dávat tyto fondy k dispozici. Já lituji, že vlastně tady jde o řízení eurozóny a já lituji, že jsme neuměli doporučit jmenování ministra financí, který by mohl být takový místopředsedou komise zodpovědným za euro já bych rád také vyjádřil takové přání, přání, aby Evropská unie eh, používala eh, eh, svoji měnu, jako USA to dělají. To znamená proto, aby Eh, eh, díky tomu byly, byly respektovány naše eh, zájmy extrateritoriálně. Já bych rád, abychom tuto měnu, tedy euro, využívali do budoucna jako nástroj v hospodářské a obchodní válce a díky tomu chránili naše, naše životní zájmy. Děkuji ještě jednou spolu s je to důležitý krok, je to průběžná zpráva a to znamená tedy významný krok. Děkuji. Edustia Artyi Děkuji vám, pane Artuji. A nyní za zelené se vyjádří pan Ernest Urtasun. Tři minuty. Velice děkuji první řadě jsem chtěla říci, že záměr pro zavedení evropského mechanismu v finanční oblasti na úrovni společenství, to byla dobrá myšlenka, ale bohužel tohoto nedosáhneme. V podstatě, co tu uděláme? Zavedeme mechanismu, s který bude mít takový mezivládní druh eh, fungování, protože nemůžeme takový mechanismus vést k tomu, aby fungoval na úrovni společenství. A pak je tu problém, co v rámci této reformy bude zastávat Evropský parlament. Máme tu proces spolurozhodování a ne proces spolusouhlasu, což by nám umožnilo tedy eh, řádně vypracovat tuto zprávu. Pak eh, z finančního hlediska to byla spousta problémů, nedostatečná transparentnost, nedostateč, eh, pak to byla kondicionalita,